Bene. Dobrá. Dobrá, tak pokud dovolíte, tak bychom okamžitě začali hlasovat, protože bohužel už máme kapánek spoždění. Měli jsme ale dlouhou rozpravu, které se účastnilo opravdu hodně kolegů a kolegyň. 25 eh, vystupujících jsme měli a to se dosti těžko ukočíruje v časovém, eh, časovém rámci, který jsme měli. Tak doufám, že tady nebude problém. Začneme se zprávou pana Tošenovského. Allora pro, eh, proviamo a... Eh. Nebo budeme, uděláme zkušební hlasování. No, ma non allons la faire une test de Dobrá, tak. No. text, eh, il testo è aperta la votazione, potete votare. Takže budeme testovací hlasování teď eh, spouštět které prosím ukončete. Zdá se, že je stále ještě otevřeno testovací hlasování. Končím ho. 45 přítomných v pořádku. Všechno v pořádku. Všichni připraveni. Takže myslím, že se můžeme hned pustit do hlasování. Nejprve pozněvací návrh 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 22 pro, proti. Tady Tady nám něco chybělo, radši to zkontrolujeme. 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní pozněvací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto také. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáct od zpravodaje pro, proti, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se. Já mám pocit, že to bylo přijato, neviděla jsem příliš mnoho rukou. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď IMKO 12, ještě, to bylo IMCO 12, zkontrolujeme to. Ještě jednou pozměňovací návrh 12 výboru IMCO. Uzavírám hlasování 35 pro 11 proti, takže přijato. Teď 120 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se. Já mám pocit, že to bylo schváleno, ale můžeme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. 29, prosím, kultura. Uzavírám. Ano, 35 k 11 schváleno. 17 pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 123 pro. Omlouvám se. 123 pro, proti, zdrželi se, stor, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. To 28 budeme kontrolovat. Uzavírám hlasování. Přijato. 26 19. Nyní 125 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověřit? Dobrá. Ověříme 131. Tak zamítnuto. 23 ku 21. Ochlup 132, kde je pro. A máme tam ústní pozměňovací návrh tomu pro, proti, zdrželi se přijato. 133 pro, proti, zdrželi se přijato 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 135 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 136 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 137 pro, proti, zdrželi se zamítnuto Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se. 14 chodinko. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ověřit? Dobrá. 14 hlasujeme. Uzavírám hlasování. 20 pro, 25 proti, tedy zamítnuto. Nyní 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159, 158, pardon. Pro, proti, zdrželi se. Přijato 33, pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, to je kompromis, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. 23 je to. Regi. Uzavírám hlasování, přijato 29 ku 15, 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověřit, dobrá. 172. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 24 ku 21. 173, kdo je pro, proti, zdržele se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Dnes odpoledne to nějak nejde. Uzavírám hlasování. Tak schváleno. Sto sedmdesát čtyři. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 22 a 177 společně. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 179. Je to tak? Ano, 22, 177 jsme odhlasovali, protože jsou stejné a teď nás čeká 179. Je to v pořádku? Dobrá. Takže 179 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď zase společně 23, 180 a 181, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka. Pro, proti, zdrželi se. Já mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale můžeme to ověřit. Čím hlasování. 8 pro, 8 a 30 proti. A teď 25 pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 182 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne. 26. Teď končím hlasování. To, to pozměňovací návrh 26. Ještě jednou pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 24 proti, návrh je zamítnut. Na řadě je 24 pro, proti, zdržel se přijato. 185 pro, proti, zdržel se přijato. 36 pro, proti, zdržel se přijato. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 186 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 187 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď 192 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 3, 194 e, pro, proti, zdržel se, přijato. 196 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 kompromis pro, proti, zdržel se, přijato. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zamítnuto, pardon, přijato, 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se, přijato, 206 pro, proti, zdržel se, přijato, 18 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 26 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdržel se, přijato. Kom- je, zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. 22, 24, takže zamítnuto, omlouvám se, říká předsedající. A teď třicítka. 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 218 pro, proti, zdržel se. Ano, zkontrolujeme elektronicky. 218. Hlasujeme elektronickou cestou. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Nezvedáte ruce. A teď 29. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 225 pro, proti, zdržel se, přijato. 227 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 228 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1, 40 a 17 dohromady pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 30 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 244 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď en blok 245, 46, 30, 47 pro, a také 248. Takže 245 až 248 pro. Takže dobře, 245, 246 a 247 dohromady. Souhlasíte? Tak ano. Pro, proti, držel se zamítnuto. 248 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky. 248. Končím hlasování. Zamítnuto. 250. Ano, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. 249 pro, proti, zdržel se, přijato. 240 pro, proti, zdržel se, přijato. 251 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky, chcete? Ale je to zamítnuto. Dobře, zkontrolujeme to. Končím hlasování. Takže 16 ku 30 a teď 33. Pro, proti, zdržel se, přijato. 255 ne, kompromis 255, aha, staženo, jste si jist? Dobře. Takže teď je na řadě kompromis 34 pro, proti, zdržel se přijato. 257 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 35 pro, proti, zdržel se přijato. A teď 262 pro, proti, zdržel se přijato. 263 pro, proti, zdržel se přijato. 43 pro, proti, Pilar, jste pro nebo proti? No, ale my tady hlasujeme 40. Pro, proti, přijato. 36 a 265 dohromady. Pro, proti, zdržel se, přijato. 266 pro, proti, zdržel se, přijato. 267 pro, proti, zdržel se, přijato. 268 pro, proti, zdržel se, přijato 269 pro, ano, s ústním pozměňovacím návrhem, takže pro, proti, zdržel se, přijato 21 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme to elektronicky, 21 se hlasuje. Končím hlasování. Takže 24 pro, 22 proti, návrh je přijat. Kompromis 36 pro, proti, zdržel se, přijato. 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 272 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 273 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď hlasujeme o blok 214 přijato, 275 pro, proti, zdržel se, přijato. 276 pro, proti, zdržel se, přijato. 277, pardon, pro, proti, zdržel se, přijato. 278 pro, proti, zdržel se, přijato. 279 pro, proti, zdržel se, přijato. 280 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď hlasujeme en bloc 283 až do 299. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď 4 a 40 a 18 dohromady pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 290 eh, pro, proti, zdržel se, přijato. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď 291 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdržel se přijato. 42 pro, proti, zdržel se přijato. 43 pro, proti, zdržel se přijato. 44 pro, proti, zdržel se, přijato. 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, opatrně. 20, 47 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovák 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka od zpravodaje pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyř, 54 pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka pro, proti, e, zdržel se, přijato. 56 pro, proti, zdržel se, přijato. 56 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Jednička pro, proti, zdržel se, přijato. 62 pro, 62 pro, přijato. Pětka pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se. Přijato. Šestka pro, proti, zdržel se. Přijato. 65 pro, proti, zdržel se. Přijato. A teď 5 eh, a 7 pro, proti, zdržel se. Přijato. Šestka pro, proti, zdržel se. Přijato. 6 a 66 dohromady pro, proti, zdržel se. Přijato 67 pro, proti, zdržel se. Přijato osmička pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď pětka pro, proti, zdržel se, přijato. 60, 71 pro, proti, zdržel se, přijato. 72 pro, proti, zdržel se, přijato. Desítka a čtyřka dohromady pro, proti, zdržel se, přijato. 73 pro, proti, zdržel se, přijato. Šestka, kompromis pro, proti, zdržel se, přijato. Pětka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. 77 a 78 dohromady pro, proti, zdržel se, přijato. Dvanáctka pro, proti, zdržel se, přijato. Třináctka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 14 pro, ne, 14 a 6 dohromady pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato, 82 pro, proti, zdržel se, přijato, 83 pro, proti, zdržel se, přijato, 84 pro, proti, zdržel se, přijato, 85 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato, 88 pro, proti, zdržel se, přijato. 89 pro, proti, zdržel se, přijato, 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, devítka a 90 dohromady pro, proti, zdržel se přijato, 91 pro, proti, zdržel se přijato, 92 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijato, sedmička pro, proti, zdržel se přijato. 18 pro, proti, zdržel se přijato, 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 10 e, a 100 dohromady pro, proti, zdržel se, přijato. 101 pro, proti, zdržel se, přijato. 102 ve dvou částech. První pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 20 a 8 dohromady, pro, proti, zdržel se, přijato. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 107 pro, proti, zdržel se, přijato. 4 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď konečné hlasování elektronickou cestou zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 hlasů pro, jeden hlas proti, jeden se zdržel. A teď eh, ještě návrh usnesení, zahajuji hlasování, končím hlasování. Takže je to tak. Blahopřeji, blahopřeji za tu práci velice usilovnou. A teď je na řadě zpráva Kovaš. Kováč. Kováč. No, Porto Kováč, noi qui abbiamo zpráva Kováč. Tady je to pouze eh, hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. To je jedno jediné hlasování. Končím hlasování. Výborně, 39 hlasů pro, jeden hlas proti. Návrh je přijat a teď je to zpráva Enchiu. Kompromis 2 bude předložen. Va bene, allora iniziamo il voto sul rapporto. Takže eh, kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dva, A je tady ústní pozměňovací návrh k tomu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád navrhl škrtnutí k, pokud se týče non-conditional energy sources protože já eh, nevím, jestli je to tam vhodné. Ten pozměňovací návrh, co já navrhuji, je eh, jednoduchý. Prostě chci, aby se škrtlo slovo non-conditional. Eh, pardon, non-conventional. Non-conventional. To znamená, zastava názor, že evropský cíl pro teritoriální soudržnost a tak dále s cílem dosažení inteligentních a efektivních eh, propojení eh, mezi, a teď jsou tam vyjmenovány zdroje, a nebudou tam ty non-conventional zdroje, non-conventional sources, tak to non-conventional eh, vymazat. Jste pro? Jsou všichni pro? Ano, dobře, tak v tom případě budeme hlasovat. Eh, takže kompromis 2 s, s eh, návrhem, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 4, 6 eh, pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní desítka pro, na dvě části pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Číslo 17 pro, proti, drželi se, zamítnuto číslo, prověříme, prověříme. 17. Hlasujete, prosím. tak a je to e, odmítnuto. Osmnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Devatnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis pět pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se. Přijato 25, dvě části. První část je pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato 26 pro, proti, zdrželi se. Přijato 27 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 6 pro, proti, zdrželi se Přijato kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato 31 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahájí toto hlasování. Končím hlasování a je to přijato 43 hlasů pro, jeden proti, dva se zdrželi a tím se dostáváme ke zprávě Langen. Tak můžeme. Poslednací návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato 58 pro, proti, zdrželi se. Přijato 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato 59 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto šestka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní sedmička pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 62 pro, proti, zdrželi se. Přijato 63 pro, proti, zdrželi se. Přijato 64 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 66 pro a 68 zároveň tedy. Takže pro, proti zdrželi se zamítnuto 65, 67 a 70 a blok, kdo je pro, proti zdrželi se přijato 69 pro, proti zdrželi se zamítnuto 71 pro, a je to ještě z desítku, ne, není, není, 71 samostatně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, desítka pro, proti, zdrželi se, přijato, jedenáctka pro, proti, zdrž, je to zamítnuto, Tak, eh, hlasovali jsme od desítce? Ano, ano. Takže teď jedenáctka. A ne, ještě 72 asi budeme, musíme taky hlasovat. Takže omlouvám se. Takže 71 máme, desítku máme, takže 72. Tak 72, kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 76 pro, proti, zdrželi se přijato, 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, drželi se. Přijato 80 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 81 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 14 pro, proti, drželi se. Přijato 15 pro, proti, zdrželi se. Přijato 82 pro, proti, zdrželi se. Přijato 83 pro, proti, zdrželi se. Přijato 16 pro,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 Zamítnuto 89 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 90 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 91 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 92 pro, proti, zdrželi se. Přijato 18 pro, proti, zdrželi se. Přijato 19 a 93 pro, proti, zdrželi se přijato 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 20 a 20 a 97 pro, proti, zdrželi se. Přijato 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato 22 pro, proti,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 Přijato 101 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 102 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 26 a 103 pro, proti, zdrželi se. Přijato 27 pro, proti, zdrželi se. Přijato 104 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 105 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 106 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 107 pro, proti, zdrželi se. Přijato 108 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 109 pro, proti, zdrželi se. Přijato 110, 111 pro, proti, drželi se. Přijato 112 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 113 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 114 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 28 pro, proti, drželi se. Přijato 29 pro,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 zdrželi se přijato, 30 pro, proti, zdrželi se přijato, 122 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 123 pro, proti, drželi se přijato, 30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 proti, zdrželi se přijato, 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 133 pro, proti, zdrželi se přijato, 134 pro, proti, zdrželi se přijato, 130, pardon, 43 pro,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 zdrželi se, přijato 50 pro, proti, zdrželi se, přijato 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 51 pro, proti, zdrželi se, přijato 143 pro, proti, zdrželi se, přijato 52 pro, proti, zdrželi se přijato 53 pro, proti, zdrželi se přijato 144 pro, proti, zdrželi se přijato 54 pro, proti, zdrželi se přijato 55 pro, proti, zdrželi se přijato 56 pro, proti, zdrželi se přijato, jednička pro, proti, zdrželi se přijato, dvojka pro, proti, zdrželi se přijato, trojka pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 135. Eh, Hlasovali jsme o tomto posledním návrhu nebo ne? To 35. Ano, ano, tak je to v pořádku. Takže nás čeká závěrečné hlasování. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A máme 37 hlasů pro, 6 proti a 3 se zdrželi. Blahopřejeme. Dostáváme se k dalšímu hlasování. A ještě tady máme ústní otázku k express testům. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to 44 pro, nikdo není proti, nikdo se nezdrží, je to jednohlasně. A teď ještě eh, ocelářský průmysl, zahajuji hlasování. Dobře, končím hlasování. A i zde máme jednohlasně přijato. A tím jsme to prohlasovali úplně všechno. Děkuji vám za podporu. A ještě jednou se e, omlouvám za počáteční obtíže. No a To znamená, že eh, další hlasování bude 29. A za pět minut začíná zasedání koordinátorů. Takže bych prosila, aby všichni ostatní opustili sál.